Je to v podstatě příspěvek do bohaté diskuse, která by umožnila obohatit eh, budoucí sociální politiky v tomto ohledu. Děkujeme, říká pan předseda, a tím končíme dnešní rozpravu. Hlasovat budeme zítra v poledne. Dámy a pánové, a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu, kterým je zpráva pana Heinze Beckera a zabývá se iniciativou pro sociální podnikání. Spravodaj má čtyři minuty. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, na základě iniciativa pro sociální podnikání Evropa v těchto turbulentních dobách dokazuje svou vůli sociálního eh, podnikání. Eh, vykazuje také ale to, že zohledňuje demografické změny a chce eh, také toto zahrnout. V bílém i zeleném hospodářství to znamená, znamená v širokém sociálním pojmu eh, vedle oblasti zdraví, pečování, vzdělání, zahrnuje i oblast životního prostředí. To znamená, že tato evropská iniciativa pro sociální podnikání která byla projednána ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci velmi konstruktivně. Chtěl bych stínovým zpravodajům i sekretariátu výboru eh, poděkovat a také mé asistence za podporu. Veliký zájem o tuto iniciativu v Evropském parlamentu eh, dokazují také 280 eh, pozměňovacích návrhů a 30 kompromisních návrhů, které jistě prosadí přijetí přijetí eh, této zprávy, tak jak to bylo ve výboru eh, pro zaměstnanost a sociální věci. My podporujeme eh, potřebu na základě inovativních produktů a služeb, tak aby vznikla nová pozitivní atmosféra v sociálním podnikání, a to v zájmu mladých osob, které zde mají veliké šance nových povolání. To je veliký potenciál a co je významnější v dnešní době, podobně než právě toto. Chtěli bychom všechny sociální podniky podpořit, eh, svazy, družstva, společnosti na základě vzájemnosti nadace sociálního typu a také všechny ty, kteří i na základě soukromých iniciativ podnikají samostatně nebo ve skupině v malých a středních podniků. Měli by všichni využít šancí na trhu, tak aby sociální služby i cíle byly realizovány. Naše zpráva říká celá jasně, že sociální podnikání je součástí také sociální digitálního jednotného trhu eh, a podnikání. Jedna podmínka však je nezbytná pro sociální podnikání a to je prokazatelný sociální dopad podnikatelské činnosti ve společnosti. Ať už se jedná o eh, péči eh, nemocných, eh, handicapovaných nebo dětí při přechodu na nové technologie nebo při zaměstnávání mladých nezaměstnaných v restauracích médiích. Globální summit ve Vídni před deseti dny již představil desetitisíce nových eh, možností. Definice sociálního podnikání, které vychází z Evropského programu pro inovace, je kompatibilní se jedno, s jinými typy podnikání. Sociální podnikání eh, je neotřesitelné ani v krizové situaci. Eh, nový investiční fond na základě osvědčení získává také nové partnery partnery. Stejně důležité důležité však je to, že lépe získává také veřejné zakázky. My se domníváme, že přístup k finančním prostředkům EU musí být zajištěn. Chceme mít celoevropské rámcové podmínky pro sociální podnikání a proto doufám, že v komunikaci získáme velkou podporu ze strany komise. Doufám také na ve vaši podporu při zejtřejším hlasování. Sociální podnikání má veliký potenciál eh, přispět k řešení sociálních problémů tak, aby Evropa i nadále byla eh, prostorem sociálního benchmarkingu. Děkuji. Děkuji vám. Start with catch A nyní zahájíme postup Catch the Eye. Jako první má slovo pan Mikolášik za slovo, pane předsedo. Vážení kolegové, kolegyně, pane komisaře, podniky sociálního hospodářství, které poskytují služby ve veřejné zájmu, představují 10 všech evropských podniků, zaměstnávají minimálně 11 milionů lidí v Evropské unii. Podpora sociálních podniků prostřednictvím finančních prostředků na místní, regionální i vnitrostátní úrovni ovšem musí zároveň brát potaz hospodářskou schopnost daného podniku, protože není žádoucí, aby přežití tohoto podniku bylo závislé pouze na dotacích a po ukončení těchto dotací by jim hrozil zánik. Pokud totiž podnik není schopen přežít, je potřeba zvážit, zda vůbec by měl takový typ podniku vzniknout. Proto bychom měli uvažovat i o zavedení finanční podpory, které, by předcházela analýza účinnosti a sociální návratnosti investic s účelem zvýšit transparentnost investičního trhu mnoho podniků čelí nedostatku jasných informací o možnosti takového financování a dostávají se k těmto informacím velice komplikovaným způsobem. Já vím, že musím zkrátit svůj příspěvek. Jde o to, abychom měli jasnější a jednodušší pravidla. Děkuji. And the next speaker... Děkuji. Jako další má slovo paní McIntyre. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat panu Beckerovi z celého srdce za veškerou práci, kterou odvedl k této zprávě a za spolupráci se stínovými zpravodaji. Sociální podnikání může velkou měrou přispět eh, k zlepšení situace zejména handicapovaných a znevýhodněných lidí. Je důležité uvědomit si, že sociální podniky jsou skutečné podniky a musí profitovat a znovu do sebe investovat. Velmi ráda eh, snížím eh, administrativní zátěž pro sociální podniky, podobně jako pro jakékoliv jiné malé a středně velké podniky. Ve Velké Británii vidíme, jak skvělé výsledky eh, mají naše sociální podniky, které jsou konkurenceschopné na otevřeném trhu a jsou úspěšné na tomto trhu a které často patří i do mezinárodní evropské sítě Hamabilis, která zajišťuje spolupráci v celé Evropské unii. Jsou to podniky, které si zaslouží naši podporu. Děkuji vám. Jako další má slovo paní Angelili. Děkuji vám, pane předsedo. Sociální ekonomika je velice rezistentní vůči krizím. Má jednak solidní obchodní postupy, a jednak má celou řadu výhod. Nejenom hospodářské výhody, jde vůbec o způsob, jakým eh, tyto podniky fungují, eh, protože tyto způsoby podporují rozvoj společnosti a generují demokratičtější model zaměstnanosti, který je solidárnější a dává více příležitostí všem. Zlepšení právních a daňových podmínek pro tyto podniky na evropské úrovni eh, jednoznačně podpoří eh, podpoří eh, za, větší zaangažování těchto podniků například i do výběrových řízení. Chci proto poblahopřát panu Bekrovi k odvedené práci. Děkuji. Jako další má slovo paní Tikau. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, sociální podniky mají více jak 11 milionů zaměstnanců v Evropské unii a jsou tedy podstatnou součástí zaměstnanické oblasti. Strukturální fondy a programy EU hrají důležitou roli co se týče přístupu k financování těchto sociálních podniků, přístup do fondů by měl být však zjednodušen, aby bylo lépe možné postupovat flexibilně. Důležité je mít také strategie na podporu podniků a inovací podnikatelského duchu, především pro mladé a postižené osoby. Program Erasmus co musí pokračovat pro mladé podnikatele, tak aby bylo také celá jasně vidět eh, jejich příspěvek. Děkuji. Jako další má slovo paní Basesku. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala našemu kolegovi za tuto zprávu. Ano, jsme konfrontováni s vyšování poptávky po sociálních službách, především v důsledku demografických změn. Sociální podniky čelí obrovským problémům, především v oblasti finančních prostředků, kterým by čelili těmto výzvám. Samozřejmě, že musíme um, rovněž věnovat pozornost službám, které um, jsou veřejného charakteru. Musíme zlepšit přístup k finančním prostředkům, k evropským fondům, které by podpořily sociální podniky. Členské státy rovněž by mohly změnit své právní rámce tak, aby u, zlepšil přístup eh, k těmto finančním prostředkům, eh, Měli by zlepšit služby, které jsou poskytovány ve veřejném zájmu a zároveň eh, by měly být zvýšeny kapacity těchto sociálních podniků ve všech oblastech. Různé programy, například program Erasmus pro mladé podnikatele, to jsou podle mého názoru výborné kroky. Děkujeme. Pan Matula má slovo jako další řečník. Antreprenorii sociali se charakterizează prin Sociální podniky se jednoznačně e, vyznačují udržitelností a snahou. Jde o to nacházet řešení na problémy, které ve společnosti máme. Tyto podniky jsou daleko realističtější a jejich snahy je potřeba podporovat. E mezi mezinárodními institucemi celosvětově jasně vidíme, jak důležité investice do sociálního podnikání vlastně jsou. Je potřeba, abychom je financovali, ne abychom vytvářeli další a další sociální programy. Já jsem pro efektivnější propojení sociálních podniků i se soukromým sektorem a také zároveň se sektorem veřejným, který také musí zodpovídat za sociální aspekt své činnosti. Tím se vyhneme možným ztrátám a budeme snad pracovat v zájmu našich občanů. Sociální podniky musí mít možnost využívat evropské fondy. Je potřeba řádně investovat a zajistit jim přístup k různým finančním nástrojům. Potřebují také podporu národních, regionálních a místních podniků a institucí, pokud jde o získávání financování a vůbec všeobecnou podporu, eh, tak aby se zajistila legitimita všech sociálních podniků. Děkuji. Next speaker is Madame Regner. Děkuji jako další paní Regner. Děkuji, pane předsedo komise a zejména vy, pane komisaři Baně, jste velmi angažovaní, velmi iniciativní, pokud jde o sociální podniky. To je dobré a vítáme to. Nicméně je zde významný kritický bod, o kterém bych se chtěla zmínit k tomuto návrhu komise, totiž ta základní myšlenka sociální podnikání jako obchodování, otevřít toto tedy pro finanční trhy, to není dobré. Komise vychází z podniků, které vytvářejí zisk ale je potřeba brát v úvahu sociální cíle a na to není tento e, Evropský fond vhodným investorem. Pro soukromé investory, kteří chtějí činit dlouhodobé investice, jsou různé jiné možnosti public, e, partnerství veřejného soukromého sektoru, investiční fondy, sociální podnikání musí být nadále organizováno demokraticky a sociálně. Děkuji. And next speaker is Mr. Luhan. Děkuji další uh, řečník, pan Luhan dei reprezintă aproximativ două milioane de întreprinderi cu unsprezece milioane de angajai în uniunea europeană ea zastupuje asi dva miliony podniků, které mají nedostatečné financování. Proto si myslím, že je potřeba zajistit dodatečné finanční zdroje jak na národní, tak na evropské úrovni. Jedním řešením by bylo zjednodušit přístup ke strukturálním fondům, které by byly relevantní, to znamená strukturální fondy víceletého finančního rámce. A druhým řešením by bylo zahrnout do Evropského sociálního fondu regionální, fond regionálního rozvoje eh, Horizont 2020 a program pro sociální změny a sociální inovaci Eh, jakož i přístup k mikrofinancování a sociálnímu podnikání. Jedině touto cestou bychom mohli zajistit dostatečnou podporu sociálním podnikům, které podporují vysokou uh, zaměstnanost a bojují s chudobou, sociálním vyloučením a přispívají k vzdělávání a mm, odborné školení Evropanů. A děkuji. A poslední řečník je pan Sogor. Děkuji. My víme, že v těchto dobách, které jsou před námi, musíme, má, když působí důsledky hospodářské krize, tak se stále domníváme, že v oblasti eh, překonávání hospodářské krize je velmi důležité odstraňovat její důsledky, ale bohužel hovoříme příliš málo o, důsl- o sociálních důsledcích krize. V minulých měsících to bylo tak, že byly předepsány různé podmínky a občané oprávněně cítí, že se nes- není dostatečně postaráno usilováno o řešení sociálních problémů, boj proti chudobě a zvyšování zaměstnanosti. Vlády vědí nejlépe, jakých, jaké důsledky toto může mít, když se zanedbají sociální důsledky. A toto všechno v době, kdy se eh, dbá na tyto otázky na politické úrovni. Toto musíme činit ve spolupráci s radou, s parlamentem, s komisí. Nesmíme si dovolit to, aby evropské státy se stal eh, eh, činí stále více obětí. Like... Děkuji, tím končím eh, Catch a nyní dávám slovo panu komisaři Barnierovi. Děkuji, pane předsedo. Mm, dobrý večer všem. Děkuji ehm, zpravodaji i všem řečníkům za tuto zásadní rozpravu. My jsme na tomto tématu celou řadu měsíců pracovali spolu s kolegou Talianem, abychom vytvořili takovouto cestovní mapu o sociálním podnikání. Víme, že to představuje několik procent HDP Evropy eh, v vší rozmanitosti postavení těchto podniků v jednotlivých zemí Unie a že to současně představuje několik milionů pracovních příležitostí s um, inovačními kapacitami a investičními kapacitami. Čili, pane Bekre, um, váš návrh je velice zásadní a vlastně konsoliduje um, ty naše představy a návrhy v celé řadě oblastí a my budeme pokračovat se stejným odhodláním. E, postupujeme především v oblasti financování, protože, jak víte, my jsme v říjnu roku 2011 navrhli, aby sociální podniky a solidární ekonomika byla předmětem prioritního investování do eh, příští, v příští generaci strukturálních fondů pro období 2014 až 2020. Ale samozřejmě se jedná pouze o návrh komise, který musí schválit Rada a parlament. A s potěšením konstatuji, že integrace sociálních podniků do našeho programu pro sociální změnu a inovaci eh, jak si byla schválena 6. října tohoto roku širokou podporou. V prosinci jsme také organizovali balíček o státních podporách eh, pro služby veřejného zájmu s opatřeními pro sociální podniky, jestliže poskytují sociální službu. Co se týče paní Regner v soukromého financování, um, toto, to, tato zpráva představuje podporu Fondu pro evropské podnikání, který předložila eh, komise v prosinci minulého roku. A jedná se o soukromé spoření. Takže jestliže já jsem navrhnul tuto novou cestu, tak není to pro využití veřejných prostředků, ale proto, aby když ta situace nastane a stává se, když tedy nastane, že soukromí investoři si přejí investovat do oblasti do podniků, do startupů, které mají jaksi sociální poslání, takže tedy dochází k určitému usnadnění využití eh, těchto soukromých prostředků. Čili tam není žádný rozpor s celou řadou dalších iniciativ, eh, které eh, někdy tedy mm, využívají veřejné prostředky. Takže já doufám, že se dosáhneme schody u vytvoření tohoto fondu pro sociální podnikání, a to i v oblasti e, daňových rájů, což jak v radě, tak v parlamentu je Mm, jaksi předmětem jednání a je potřeba, aby to tedy vyvrcholilo nějakým dynamickým kompromisem. Co se týče eh, právního rámce, kromě finančních otázek, já vím, že parlament věnuje velkou pozornost otázce eh, evropského přidrušení, ale řekl bych, že v návrhu roku 91, už to tehdy rada blokovala a tento návrh komise tedy byl zablokován. Ale e, máme jiné téma a to je mm, postavení Evropské nadace od února 2012, což je takový první krok v e, směru tedy pokroku v tomto tématu. Nedávno jsem se setkal se všemi hlavními představiteli evropských nadací, různého druhu, kteří tedy podporují naši iniciativu. Také bych chtěl zmínit otázku modernizace směrnic eh, o, veř- o, státní, o veřejných zakázkách. To je zase regulační rámec, který může přispět rozvoji sociálního podnikání, pokud pravidla, která přijmete, budou usnadňovat kvalifikaci eh, veřejných zakázek, jak co se týče sociální inkluze nebo ochrany životního prostředí a podobně. Eh, jak víte, na tom, těchto návrzích se pracuje a já doufám, že v následujících týdnech bude možno možná dosáhnout schody na novém, jednodušším rámci pro veřejné zakázky. Ale iniciativy nejsou všechno, máme před sebou ještě mnoho práce a s podporou kolegy um, Taňányho Pane Andore, jsme chtěli, aby v rámci Single Market Act 2 bylo těch 12 návrhů, které chceme předložit, aby Ehm, figurovala páka pro ochranu spotřebitelů, inovaci a sociální soudržnost. V, v případě Single Market Act 2 budeme pracovat na nových nástrojích, novátorských nástrojích pro měření sociálního dopadu jednotlivých opatření a jakéhosi screeningu e, sociálních podniků v, veškeré jejich rozmanitosti v jednotlivých 27 zemích Unie. A co se týče dopadů sociálních podniků, my budeme mít také možnost zvýšit jejich důvěryhodnost vůči investorům a to je také projekt, který zpráva pana Bekra podporuje. Takže kromě tohoto Eh, regulačního rámce a finančních eh, pomocných nástrojů je třeba usnadnit viditelnost eh, sociálních podniků, výměnu osvědčené praxe v Evropě za jejich zařazení do programu Erasmus a lépe využít evropské prostředky. My nepracujeme na této oblasti sami, my potřebujeme i v Bruselu a ve Štrasburku vytvořit širokou platformu pro výměnu názorů. My jsme zahájili velkou konferenci z listopadu 2011, které se mnozí z vás zúčastnili. Eh, v červnu eh, tohoto roku došlo k výměně názorů se skupinou expertů, kteří vlastně pomáhají komisi v přípravě Eh, toho legislativního textu a spolu s kolegy se chystám na začátku roku 2014 uspořádat další významné setkání na téma sociálního podnikání, abychom zhodnotili, co jsme realizovali za uplynulých pěti let a v, a co tedy v následujících letech můžeme realizovat a všechny tedy vás eh, zvu, zvu a budu vítat na začátku roku 2014 na této významné akci. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane komisaři. Končím rozpravu a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. A nyní na pořadu